abychom předali slovo paní Makevan, která je zpravodajkou. Máte slovo. Um, thank you, Madam Chair. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já se budu snažit poskytnout nejdřív základní informace pro kolegy, kteří o tomto tématu až tolik nevědí, protože je to komplikované. A poté řeknu něco o specifických otázkách, které si myslím, že musíme řešit Poté si vyslechneme stínové zpravodaje a ostatní poslance o, o tom, co jim leží na srdci. A tato diskuze se původně měla konat v listopadu, na konci listopadu. Já jsem požádala, abychom to řešili, ale už dnes dopoledne, protože já budu na konci listopadu v Angole na schůzi AKT. Někteří kolegové ale mají určité obavy, protože je to součástí farmakologického balíčku. A e, Zdá se, e, jakoby jsme se zde snažili odstranit toto téma z balíčku o farmakologii, ale o to zde nejde. Jde jenom tedy o tento časový rámec. A v Možná zde ale budeme mít eh, komisaře, nového komisaře na schůzi eh, na konci listopadu, eh, takže možná do Angoly nepojedu, ale uvidíme. V každém případě jsem ale chtěla hovořit o tomto tématu farmakovigilance dnes. Farmakovigilance je systém, který se snažíme, kterým se snažíme monitorovat bezpečnost léků, když jsou používány veřejností. Je to důležitou součástí ochrany veřejného zdraví. Já jsem byla eh, překvapena, že 5 lidí, kteří se dostávají do nemocnic v Evropské unii, eh, se tam dostává kvůli tomu, že mají špatné reakce na eh, léky pátým eh, nejdůležitějším důvodem eh, smrti eh, jsou také špatné léky v Evropské unii. Jedná se o 97 tisíc mrtvých. A klinické testy jsou samozřejmě prováděny, ale často někdy nestačí a někdy dochází k interakci s jinými léky a tak mají eh, léky špatný vliv. Eh, v 60. letech jsme eh, měli problémy s tímto tématem a od té doby tento problém pokračuje. Potřebujeme mít tudíž systém na národní i evropské úrovni, abychom eh, mohli monitorovat používání léků, abychom sledovali reakce na léky a abychom měli systémy monitorování těchto reakcí na léky. To je v každém případě prioritou pro eh, evropskou politiku ochrany zdraví. Podle současné legislativy jsou povolovány léky dvěma způsoby. <clears throat> Jedná se o základní způsob kdy farmaceutická společnost požádá o Evropskou agenturu pro léky v Londýně, EMEA. A existuje zde systém vzájemného uznávání, kdy jeden členský stát povolí určitý lék a poté situaci koordinuje s ostatními členskými státy. A Některé nové léky procházejí EMEA, jedná se o biotechnické léky a další typy léků. Neuroléky a další. A centralizovaný postup byl stanoven v nařízení 726 lomeno 2004 a ve směrnici a v odpovídající směrnici. Komise se snaží aktualizovat systém farmakovigilance a harmonizovat tyto dvě legislativy, tedy toto nařízení a směrnici. Dobrý systém farmakovigilance vyžaduje, aby aby. byly aby pacienti a farmakologické společnosti, stejně tak jako lékaři, podávali zprávy veřejným úřadům o špatných reakcích na léky aby tyto reakce mohly být um, identifikovány a poté je třeba, aby se na tyto ehm, aby se činily odpovídající kroky ze strany veřejných úřadů je nutné, aby se třeba změnily informace na výrobku a tak dále, nebo je možné daný lék zcela stáhnout z trhu. Samozřejmě po mnoho let jsme měli farmakovigilanci na národní úrovni a od 90. letech máme tento systém na evropské úrovni. Výhodou tohoto evropského systému je, že vytváříme určitý objem eh, špatných reakcí na léky. A tímto způsobem je eh, možné špatné reakce rychleji eh, identifikovat. Zároveň se snažíme o to, aby nebyla duplikována snaha členských států bojovat proti špatným reakcím na léky. Podporujeme sdílení informací, pokud jde o nebezpečné léky. A ve chvíli, kdy se identifikují určité signály poukazující na špatnou reakci na réky, je nutné, aby um, lékaři a ostatní podávali informace národním úřad, úřadům. A v mnoha um, v mnohé legislativě se poukazuje na PSUR, tedy zprávy, a které podávají odpovídající subjekty úřadům. Zároveň zde existují dokumenty eh, ze strany odborníků. Evropská unie se snažila eh, vytvářet takovýto systém v Evropské unii po mnoho let. Vytvořili jsme jednotnou databázi farmakovigilance, která schrnuje data z celé Evropské unie. Existují zde ale v legislativě mezery a Evropská komise se snaží vyplnit tyto mezery právě návrhy, které nám dnes předkládá. Mnoho postupů, které se vyvinuly, jsou dobrými postupy, ale nejsou kodifikované v legislativě. Proto se Evropská unie snaží je kodifikovat. Pokud se podívám na návrh komise, obecně já ho vítám a nechci eh, žádným způsobem revolučně měnit to, co komise navrhuje. Ale jsou zde některé klíčové otázky, které, kterými by se poslanci měli zabývat. Za prvé, eh, struktura rozhodování. V současné době existuje pracovní skupina týkající se farmakovigilance. Tato pracovní skupina nepracovala efektivním způsobem a všichni se na tom eh, shodnou, EMEA, komise i členské státy. A eh, všichni se shodnou na tom, že je třeba tuto strukturu změnit. A komise navrhuje poradní výbor pro hodnocení rizik v rámci farmakovigilance. tento poradní výbor bude odpovědný za farmakovigilanci a bude podávat zprávy CHMP, což je hlavní orgán, který se soustředí na centralizovaný systém farmakovigilance v Evropě. Existují zde určité otevřené otázky týkající se struktury poradního výboru. Komise navrhuje, že to bude výbor složený z odborníků, ve kterém budou jenom někteří zástupci členských států. Rada ale chce, aby každý členský stát byl v tomto porodním a poradním výboru zastup, eh, eh, zastoupen. Eh, jedná se o výbor, který má skladku práce. Já si myslím, že farmakovigilance je velice důležitým problémem a tak chápu, že každý členský stát chce být v tomto výboru zastoupen. Pokud eh, to ale má být eh, reprezentativní výbor, já si myslím, že by eh, tato struktura měla zohledňovat také další aspekty. další věc, na kterou se komise soustředí, je podávání zpráv o špatných reakcích na léky. A poukazuje se na to, že společnost by měla podávat informace rovnou do systému, do databáze, tím by se systém zjednodušil. Já v tom vidím určitou logiku, ale zároveň si uvědomuji, že členské státy a vlády chtějí zaručit, aby eh, veli, velmi rychle se dozvěděli o tom, že nějaká špatná reakce na léky se objevila v jejich členském státě. Eh, v pracovní skupině rady o tom probíhá důležitá debata. Já si myslím, že můžeme udělat něco, co uspokojí všechny společnosti a budou eh, předkládat jednu zprávu databázy eurovigilance, farmakovigilance a poté budou informovat členský stát o této, eh, o nežádoucích eh, vlivech léku. Komise rovněž eh, navrhuje, že veškeré nežádoucí účinky léku by o těchto lécích by měly být informováni také odpovídající úřady v členských státech. současné době se pož- eh, předkládají informace eh, do evropské databáze pouze v případě, že nežádoucí účinky jsou velice závažné. Komise navrhuje změny, které se soustředí na to, že eh, Společnosti by pravděpodobně musely eh, pravidelně předkládat zprávy, tyto PSUR. Otázka je, kdo může podávat informace o nežádoucích účincích. V některých zemích eh, jednotliví pacienti mohou informovat o eh, nežádoucích účincích, mohou informovat přímo Národní úřad. Je tomu tak například v mé zemi. Evropská unie navrhuje, aby všechny země přešly na tento systém. Tímto by se zaručilo, že jednotliví pacienti mohou podávat informace odpovědnému úřadu. To je něco, co já podporuji. My už jsme eh, mnohokrát hovořili o informovanosti pacientů a mně připadá logické Eh, že bychom tento návrh měli podpořit. Já jsem slyšela argumenty, že ve chvíli, kdy eh, necháte jednotlivce, aby eh, předkládali informace o nežádoucích účincích, že celý systém bude zaplaven takovými to informacemi. Ale já si myslím, že k tomu nedojde. Zajímal by mě váš názor na toto téma. Dále je zde otázka týkající se toho, jak rychle se dostávají informace do databáze farmakovigilance. Společnosti ve členských státech často nedodržují 15-denní lhůtu pro to, aby poskytly informace do databáze. Členské státy ale eh, narušují celý systém nejvíce. 5 eh, zpráv ze strany společností přichází pozdě, 50 zpráv ze strany členských států přichází pozdě. A takže je nutné donutit členské státy k tomu, aby eh, poskytovaly informace do evropské databáze rychleji. Pokud zde existují nějaké nežadoucí účinky, potřebujeme o nich vědět eh, co nejrychleji, aby o tom případně věděli i jiné členské státy a ostatní. Další otázka se týká takzvaných intenzivně monitorovaných výrobků, IMP. Ve chvíli, kdy se dostane nový lék na trh, existuje zde potřeba monitorovat tento výrobek. Je třeba sledovat, zda nemá nějaké nežádoucí účinky, které se neočekávaly. Takže je existuje zde určité období, kdy tyto pro produkty musí být více monitorovány. A ne vždycky dochází k tomu, že by pacienti se od lékaře dozvěděli, že eh, jim předepsal zcela nový produkt. Eh, vím, že někteří lékaři eh, nejsou příliš sdílní, jiní samozřejmě ano, ale komise navrhuje, abychom měli na příbalovém letáku informaci o tom, že se jedná o nový lék a že tento lék eh, spadá do této skupiny intenzivně monitorovaných výrobků. V některých členských stát tento systém už funguje. Komise navrhuje, aby se to rozšířilo na všechny členské státy. Komise také tvrdí, že by to vedlo k tomu, že více lidí se bude tedy soustředit na případné nežádoucí účinky a že o nich budou požádat, podávat informace. My se snažíme předcházet riziku nežádoucích účinků. Snažíme se o to, aby zde existovala určitá analýza rizika a přínosů ve chvíli, kdy berete nějaký lék. Myslím si, že to je něco, co v každém případě musíme podpořit. A je třeba podporovat eh, pacienty v tom, aby podávali zprávy v případě, že mají nějaké nežadoucí účinky. Otázka je, co by se mělo stát ve chvíli, kdy se objeví ve velice silný nežádoucí účinek a co by Evropská unie měla dělat. Tato otázka se v návrhu zmiňuje jako postup společenství. Je to tedy jednotný postup, který není decentralizovaný. A posledním oblastí, kde jsou provedeny změny, je to otázka transparentnosti. Komise navrhuje, že by EMEA měla mít internetový portál, kde budou veškeré informace o lécích a tímto způsobem budou informace veřejně přístupné. Budou zde informace o tom, jak probíhá farmakovigilance v Evropské unii. Zároveň budou probíhat veřejná slyšení, pokud to bude potřeba. A to je něco podobného, jako co probíhá ve Spojených státech a je to změna, kterou bychom měli uvítat. Návrh komise poukazuje na to, že e, databáze e, není přístupná e, veřejnosti. Je to databáze, která je velice odborná, je přístupná pouze odborníkům. Ale zároveň je třeba že že třeba, aby byly informace přístupné do jisté míry i veřejnosti a komise se eh, tímto způsobem, eh, touto internetovou stránkou snaží eh, tyto informace zpřístupnit. Já si myslím, že to bychom měli podpořit. Takže to byly zásadní problémy. Já doufám, že svoji zprávu předložím eh, v následujících několika týdnech, eh, takže by měla být dostupná v ostatních jazycích v první týden v prosinci a těším se na vaše komentáře k tomuto návrhu. Děkuji mnohokrát. Lindo McEwan za tuto zprávu. Já jsem vám měla říci, že obě dvě věci, obě dvě témata probíráme společně, protože se pořád jedná o farmakovigilanci, třeba, že jsou to dva body na pořadu jednání. Ano. Budeme mít společnou diskuzi. Paní eh, Pilar Ayuso eh, bude hovořit jako stínová zpravodajka. Děkuji vám. Paní předsedkyně, především bych chtěla poděkovat srdečně paní Mekové nejen za vynikající práci, ale za to, že byla tak eh, laskavá, že se chtěla sejít se stínovými zpravodaji a předem eh, nám sdělila to, co zde bude dnes vyslovat. Já v podstatě souhlasím s linií, kterou předestřela zpravodajka. Nemyslím, že by to byly Eh, velké eh, rozpory mezi politickými skupinami v těchto obou tématech. Samozřejmě mohou to být určité rozdíly, ale jedná se o velice technické, komplexní téma, které je navíc nesmírně závažné. A proto musíme eh, s maximální pozorností číst tuto zprávu a pokud to bude nutné, přijdeme s pozměňovacími návrhy. Ohledně jednotlivých bodů, například eh, struktura rozhodovacího postupu, je třeba postupovat co možná nejúčinněji. A to tak, aby zde byl zástupce každého členského státu. Pokud to nějaké členské státy chtějí či nechtějí, ano, to je jedna věc. Nejde o to, abychom eh, eh, zjistili, kdo přesně se bude účastnit a nejde o to, abychom teď jasně věděli, kdo, který členský stát bude chtít koho poslat. O to teď nejde. Jedná se o to, že si musíme dobře připravit eh, celou práci. A co se týče eh, poskytnutí informací o nežádoucích účincích do té databanky, tady mám určité pochybnosti. Nejsem expert na veřejné mínění ani na toto konkrétní téma. Nicméně jedná se o to, že pacient má přímo informovat tu databanku. Na papíru to vypadá bezvadně, že tedy pacient poskytne přímo do databanky informaci, ale musíme uvažovat o subjektivitě, individualitě každého jednotlivého pacienta, protože někteří pacienti jsou silní hypochondři a e, mohou způsobit e, obrovský nárůst práce e, takovýmto orgánům. Například, pokud pacient konzum, skonzumuje určitý lék a má nějakou nežadoucí reakci na lék, který mu předepsal lékař, je nejjednodušší, aby tento pacient se obrátil na lékaře a lékař posléze poskytl tyto informace do databanky, protože jinak hrozí nebezpečí, eh, že eh, tato praxe bude využívána jako zbraň v boji proti konkurentům. To se tak může stát. Eh, už se mm, už se podobné pokusy eh, vyskytly a proto bychom měli předcházet eh, podobným eh, praktikám. Je jisté, že takovéto informace o nežádoucích účincích by měly být poskytnuty co možná nejdříve. A také by pacient měl být informován z letáčku na léku jaká rizika může přinášet daný lék. Měl by být též informován svým lékařem, zda daný lék může mít nějaké negativní účinky. Když už teď dojde k nějakému nejasnému případu, musí rozhodnout eh, experti, kteří mají tedy informovat eh, databanku, a mají jednat transparentně. To je základní pravidlo. Transparentnost rozhodování a webové stránky a veřejné informace. E, zde opět mám určité pochybnosti a ráda bych věděla, co si o tom myslí e, komise. Mám tedy stejné pochybnosti, o kterých už jsem hovořila s ohledem na přímé poskytování informací od pacientů. Některé informace jsou důležité pro širokou veřejnost, pro spotřebitele, eh, jiné zase pro odborníky. Ehm, nejsme všichni dost dobře schopni eh, zpracovat ehm, obrovské množství informací které se na nás valí. Nemůžeme žádat od běžného občana, aby byl schopen porozumět obrovské množství informací, které může eh, získat eh, z různých materiálů, eh, protože bychom mohli způsobit negativní účinky mm, takové, takovéhoto šíření informací. Je jasné, že informace musí být dobře strukturované a lhůta pro eh, povinnost informovat musí být také jasně dána a musí být eh, pokud možno eh, krátká. A není možnost veřejného slyšení. Tady mám podobné pochybnosti jako u přímé informace ze strany pacienta. A teď si hovořit o generických léčivech. Konec konců jsou to léčiva eh, a proto musí být podrobena stejným kontrolám jako negenerická léčiva. Jsou tedy jsou to tedy léky, eh, které musí být podrobeny eh, časem i dalšímu follow-upu, dalšímu zkoumání. V mnoha zemích je velice těžko přimějete pacienta, aby, kon, aby konzumoval eh, generika. A pokud ještě zjistí eh, pacient, že generické léky jsou méně sledovány, co se týče nežadoucích reakcí, tím menší chuť bude mít eh, tyto léky používat. Už nemám nic, co bych dál chtěla dodat a doufám, že eh, komise nám vyjasní všechny tyto pochybnosti. Děkuji za pozornost. Madame Ayuso, Madame Rive. Děkuji, paní Rivazi má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že je to velmi zajímavé téma, tato směrnice o farmakovigilanci, protože je to nesmírně aktuální téma. Máme teď problém s prasečí chřipkou. A jistě jste viděli, že v jednotlivých zemích situace závisí právě na vigilanci jednotlivých úřadů. Použijeme příkladu Švédska. Tam se oočkovali 1 milion osob. Čtyři dny poté došlo ke čtyřem umrtím. A tato informace se objevila velice rychle. Takže teď musíme zjistit, jaká je tady příčinnost. Tyto eh, čtyři mrtví souvisí s vakcínou. Pak tam bylo nesmírně velké eh, číslo také nežádoucích účinků. Já bych chtěla použít tento příklad, abych ukázala, jak to funguje. Jde o to, zda máme skutečně relevantní feedback. Když se podíváme na historii, například eh, Viox. Viox způsobil smrtelné kardiovaskulární eh, příhody. Byl povolen roku 90 a roku 2004 byl stažen. Museli jsme tady čekat eh, celou řadu let, takže to nefunguje. Podívejme se na Prozac došlo k navýšení sebevražd. A opět tady utekla velká doba mezi autorizací a stažením. Já jsem velice citlivá na tuto směrnici, protože musíme vidět, jak to funguje, abychom zlepšili systém. Paní McEvan, vy jste předložila návrhy, které obohacují daný text, tedy text komise. Ale já tady mám určité otázky. První otázka plán řízení rizik. Co to je? Je to možnost u nového přípravku omezit povolení uvádění na trh a posílit farmakovigilanci. To je možné, ale musí to být skutečně výjimka, protože zde může vzniknout určité riziko. V tom smyslu, že by se uspěchalo uvádění těchto přípravků na trh. Pak je tady otázka zpravování dat. V některých zemích pacienti mohou přímo oznamovat výskyt vedlejších účinků. V jiných zemích musíte se obrátit na zdravotní personál. Tady musíme dávat pozor na to ohlašování, protože je pravdou, že nemocný člověk většinou jde za svým lékařem a oznámí mu výskyt vedlejších přípravků a lékař to zanese do patřičné zprávy, která souvisí s vigilancí a je tato zpráva předána těm příslušným úřadům. Já si myslím, že tyto údaje by měly být profiltrovány. Tady bych ráda věděla, jak to funguje, když to dávají přímo tito pacienti. Aby to bylo efektivní, musí to být velmi přesně zacíleno, abychom věděli, o jaké vedlejší účinky jde. Pak je tady otázka přístupu k údajům. Jsem velmi překvapená, že ty aktualizované periodické zprávy z hlediska bezpečnosti přípravků jsou eh, výsadní záležitostí laboratoří a někdo zvenku nemá přístup k těmto zprávám farmaceutické laboratoře hovoří o e, obchodním tajemství, tedy považují tato data za důvěrná. Dále, ta megabáze, databáze z hlediska farmakovigilance. Vidíme, že komise navrhuje, aby tato data byla dostupná příslušným úřadům jednotlivých zemí. Ale pokud mám združení, asociaci a určitý znalec, expert chce vědět, jaká, jaké jsou zde vedlejší účinky, ať už je to generikum nebo něco jiného, tak on musí dostat souhlas příslušného úřadu, aby se dostal k těmto informacím. Já si myslím, že z hlediska práva na vigilanci musíme zajistit, aby všichni měli přístup eh, k daným informacím. Pak je tady otázka financování. V této směrnici je povinnost veřejných vlastně dojde k ukončení používání eh, veřejných financí. A to samozřejmě může poškodit farmakovigilancí. A budou to tedy poskytovatelé, eh, tedy ve formě farmaceutických firm, které by měly zajišťovat toto financování. Já si myslím, že toto by mělo být nasměrováno přímo na laboratoře, protože ty jsou zodpovědní za eh, tyto léky. Ale samozřejmě tato informace musí být předána také příslušným úřadům. V každém případě tato data by měla přispívat k právu na vigilanci. To je zhruba řečeno moje reakce. Myslím si, že příklad prasečí chřepky by nám měl umožnit podívat se na to, jakým způsobem se zachází s informacemi v jednotlivých zemích. Ve Francii máme problém v tom, že lékaři mají určité povinnosti, které nedodržují. Například v nemocnicích máte lékaře, který má schromažďovat tyto vedlejší účinky, protože on má zajišťovat tedy farmakovigilanci v nemocnici. Ale tady máme už problém motivace lékařů. Pak jsou tady experti, a příslušné úřady. Eh, máte totiž nezávislé experty, eh, kteří mají zjišťovat například, zda eh, ti, tato čtyři úmrtí související s vakcinací, zda povedou k určité příčinné souvislosti. Bylo by dobré, aby to realizovali tito nezávislí experti. Když jsme položili tuto otázku laboratoři ve Švédsku, jediná odpověď, kterou poskytli, byla ano, v novém v nové vakcíně byl větší počet adjuvans a to vyvolává tyto problémy. Ale e, toto je nutné rozšířit i v dalších zemích. Máte různé používání této vakcíny, například e, ve Švýcarsku e, vakcína je zakázaná pro těhotné ženy jiných zemích se říká, naopak je nutné očkovat děti a těhotné zemi. Takže tady opravdu je velké vákum a samozřejmě, že to nepřispívá k důvěře pacientů a neposiluje to prestiž farmaceutických firm. Myslím si, že je to nesmírně zajímavá směrnice, musíme se na to podívat zblízka neměli bychom dávat příliš mnoho kompetencí farmaceutickým laboratořím. Neměl by se uspěchat proces uvádění léku na trh. Musíme zajistit přístup k datům. Musíme podporovat národní úřady, aby měli svoje experty, kteří by zkoumali tyto vedlejší účinky. Musíme zajistit transparentnost, tak, aby veřejnost měla přístup a měla právo na vigilanci a musíme dávat pozor na to, aby nahlašování vedlejších účinků bylo relevantní. Děkuji, paní Rivasi. Nyní budu hovořit ne svým jménem, ale jménem paní Parna Nova, která tady není a je stínovou zpravodajkou ALDE. Řeknu vám, co chtěla sdělit našemu výboru. Návrh komise je vítán, protože posiluje a racionalizuje systém farmakovigilance na evropské úrovni. Jde o to, aby tento systém byl efektivní, transparentní, reaktivní a proaktivní. V současnosti probíhá několik diskuzí ohledně vyhledávání vedlejších účinků. To je zásadně důležitá věc pro veřejné zdravotnictví. Je vhodné, aby naše diskuze vyústila ve vytvoření systému, který by zaručil větší efektivitu života schopnost farmakovigilančního systému v Evropu, abychom mohli zajistit nejvyšší možnou normu bezpečnosti pro pacienty. Hovořit o lécích znamená hovořit o benefitu pro pacienty, ale hovořit také o riziku. Z lékařského hlediska tyto dva pojmy spolu souvisí a musíme je mít stále na mysli, když budeme hovořit o léčbě léky. Další důležitý faktor, který musíme zohlednit, je chování pacienta vůči tomuto riziku, které může souviset eh, s terapií. Transparentnost, informovanost, hlášení eh, v souvislosti s farmakovigilancí jsou určeny k tomu, aby zajistili důvěru pacientů. Je to v zájmu všech, v zájmu pacienta, ale v zájmu také profesních zdravotních pracovníků, farmaceutické firmy, pro kterou tato důvěra je nezbytná. A nyní k návrhu komise. Tato, tento návrh eh, je vítán, posiluje význam databáze, práva na vigilanci, nicméně některé body by měly být prohloubeny. Hlášení nežádoucích účinků s možností pacienta, aby předával tyto informace přímo. To zde již zaznělo. To je opatření, které zajišťuje větší účast pacientů, ale je nutné zajistit soukromý charakter sběru dat. A je nutné také, aby i další aktéři mohli využívat těchto dat. Velkou úlohu má, profesní, má e, zdravotní e, personál, na to bychom také neměli e, zapomínat z hlediska vedlejších účinků. Podstatné je, aby informace byla dostupná rychle a snadno. Měli bychom mít možnost informovat držitele povolení v případě, že vedlejší účinky by byly oznámeny přímo pacientem anebo zdravotním personálem příslušným úřadům. Co se týče komunikace a dále e, příbalového letáku, který je určen pacientům. Musíme si uvědomit, že zde hovoříme o opatření, které by měly zlepšit systém farmakovigilance. Nepřipadá v úvahu, abychom otevírali novou diskuzi ohledně informovanosti pacientů. Pacient potřebuje srozumitelnou eh, informací, která by byla efektivní. Tento leták musí obsahovat zásadní informace. Oznamování nových vedlejších účinků je nezbytné z hlediska chování pacienta také ve vztahu k těm informacím, které jsou na příbalovém letáku. To je důležité z hlediska důvěry pacienta. Další body by měly být prodiskovány. Periodická zpráva ohledně bezpečnosti léků, jaké dokumenty mají zveřejňovány, v jaké formě a za jakým účelem. Vědecký výbor, který je pověřen farmakovigilancí, by měl získat přesné zadání, zda jeho zasedání budou veřejná nebo neveřejná. Jsou tady ještě další otázky, které si vyžadují další diskuzi máme dočin, co dočinění se otázkami, které jsou nezbytné pro správné fungování tohoto systému. Během našich diskuzí bychom neměli zapomenout na to, že posílení systému farmakovigilance nemá být vnímáno jako omezení, ale jako pokrok, který má zajistit bezpečnost a důvěru pacientů. To byl příspěvek paní Panna Novy. A nyní předám slovo paní Westlund. <coughs> Tack så mycket, fru ordförande. Jag hade inte tänkt nämna... Paní předsedkyně. Já jsem nechtěla původně nic říci o očkování proti prasečí chřipce, ale hovořilo se zde o kampani ve Švédsku. Z tohoto důvodu to chci zmínit. Ve švédských médiích, které znám, se hovořilo o tom, že Dva lidé zemřeli několik dní po očkování. Jednalo se o těžko nemocné pacienty. Žádný lékař, který měl co dělat s těmito pacienty, eh, si myslel, že by zde existovala nějaká souvislost mezi úmrtím a očkováním. Byly to skutečně hodně nemocní lidé. V současné době se eh, tyto případy prošetřují. Je samozřejmě nesmírně důležité, aby se něco takového dělalo. ale a bylo zde, byly zde ještě další případy úmrtí. A jednalo se o lidi, u, kteří, u kterých si lékaři mysleli, že nepotřebují léčbu doma, ale poté nakonec zemřeli, nepotřebují léčbu v nemocnici, ale poté nakonec zemřeli doma. Měli jsme například případ dítěte, které mělo kašel a pouze kašel a nakonec zemřelo kvůli prasečí chřipce. Došlo tedy k některým závažným případům. Byly, jsou tisíce lidí, kteří mají nyní pocit, že musí jít do nemocnice, ale do nemocnice se nedostanou. Nemohou tam být přijati. A někdy dochází k tomu, že je třeba během 48 hodin dostat pomoc, ale nebylo dostatek nemocnic, které mohly tyto lidé, lidi přijmout. Z tohoto důvodu byli posláni opět domů. A z tohoto důvodu je možné očkování doporučit. Samozřejmě léka, léky mají velký dopad také na životní prostředí. Je možné se těmto dopadům vyhýbat. Já pocházím ze země, kde je farmakologický průmysl nesmírně důležitý. A my jsme se snažili snižovat dopad léků na životní prostředí. Tato legislativa, kterou máme před sebou, se musí snažit také o to, aby se nesoustředila jenom na pacienty, ale také na dopad léků na životní prostředí. A zástupci ze Švédska podporují tento návrh. Také veřejné úřady a stejně tak jako také úřady, které jsou zodpovědné za čistotu vody, podpořily tuto legislativu. Je nutné tedy zohlednit dopady léků na životní prostředí, jak už jsem řekla. A to ale nesmí být prováděno na úkor pacienta. Samozřejmě pacient musí mít k dispozici vždy ty nejlepší a nejkvalitnější léky, to je to nejdůležitější. Ale ve chvíli, kdy léky mají velmi závažný dopad na životní prostředí, potom se musíme postarat o to, aby výrobce se zabýval těmito dopady na životní prostředí a musíme monitorovat, jak se situace vyvíjí. Pokud jsou dostupné alternativy těchto léků, které nemají tak negativní vliv na životní prostředí, je třeba upřednostňovat tyto alternativy. A existují také například léty, které byly povoleny, ale o rok později se zjistí, že mají velice negativní dopad na životní prostředí, potom by tyto léky měly být z trhu staženy, především v případě, kdy alternativy existují. Jde ale samozřejmě o zdraví lidí. Dobrá pitná voda je také nesmírně důležitým tématem. Je to zcela základní produkt. Pokud člověk nemá čistou vodu, potom tím samozřejmě trpí. Týká se to především malých dětí. Z tohoto důvodu je nutné zohledňovat životní prostředí při výrobě léku. Nesmí to ale samozřejmě probíhat na úkor pacientů. Producenti léku by měli dokazovat, jaké jsou dopady jejich léků na životní prostředí, ale v žádném případě by nemělo docházet k postihování pacientů. Pokud existují alternativy léků, nebezpečných léků, je třeba je podporovat. To je samozřejmě důležité také pro budoucnost. Jde zde totiž o veřejné zdraví a zdraví a pacientů. Pan Peter Lees má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat Lindě McKevn za dobrý úvod a v těch podstatných bodech s tím souvis- souhlasím. Farmakovigilance je důležitým tématem, protože můžeme až po určité době stanovit vedlejší účinky. To eh, v klinických pokusech není možné, trvalo by to mnohem déle, bylo by to podstatně dražší. Těch 5% číslo, které udala komise, 5 těch eh, pacientů, kteří v nemocnicích mm, trpí těmito nežádoucími účinky a musí proto jít do nemocnice. To musíme vnímat v tom správném světle. Pacienti, kteří berou léky, je berou proto, že jsou nemocní. A čím vlastně více jsou nemocní, tím účinnější musí být ty léky a mají také větší vedlejší účinky. Samozřejmě výskyt eh, tumoru eh, vede k tomu, že se vedou léky, které mají velké vedlejší účinky. Například někteří lidé nemohou eh, se podrobit té chemické léčbě, dochází k vypadávání vlasů a k mnoha vedlejším účinkům, proto musí do nemocnice, ale to neznamená, že není správné nasadit tuto terapii z toho důvodu, že by lidé umírali na vedlejší účinky chemické terapie. Samozřejmě nesmíme přestřelit, ale Obecně řečeno, eh, nesmíme z toho vyvodit eh, konstatování, že tato terapie by nebyla správná. Toto musíme mít vždy na mysli. Vyskytují se také vedlejší účinky, kterým bychom mohli zamezit, pokud se tím budeme lépe, lépe zabývat a pokud budeme lépe monitorovat. Tady vidím už ten první vztah a pak budu hovořit o druhém vztahu v souvislosti s tím sporným tématem informování pacientů. Musíme samozřejmě dávat pozor na to, co navrhl pan Verheugen. Musíme to kriticky posuzovat, jinak dojde k tomu, že informace, které vydávají firmy pacientům, povedou k tomu, že nové léky budou používány více než v současnosti. O tom hovořila Linda McVen, protože u těch nových léků to nebezpečí vedlejší účinku je vyšší, protože nemáme zkušenost používání v několika letech. A pokud se zde skutečně nebude postupovat správně, bude zde toto nebezpečí. Musíme mít správně vymezené informace a musíme se spíše soustředovat na nové léky, než na ty starší léky, kde už existují generika na trhu. Takže na nové léky se musíme soustředovat mnohem více. Myslím si, že bychom měli tady vidět tyto souvislosti a samozřejmě i takto bychom měli tedy přistupovat k návrhu směrnice pana Frhojgena z hlediska informovanosti pacientů. To znamená, neměli bychom vytvářet možnosti pro nepřímou reklamu ve prospěch nových léků, které ještě nejsou dostatečně známy. Teď konkrétně k návrhu. Já si myslím, že bychom tady měli najít správnou rovnováhu mezi nezbytným posílením farmakovigilance a případně vyhnout se tady přehnané byrokracii. A tady bych se chtěl zmínit ještě od PSUR, PSURs v angličtině. Já si myslím, že i tady bychom měli dávat pozor na to, abychom příliš netlačili na tento požadavek, jinak dojde k velké zátěži těch středních a malých výrobců a možná to eh, je situace, kdy to nebezpečí není tak dramatické, takže musíme dávat pozor na tuto rovnováhu. Tutež eh, musíme vztáhnout na rešerše, odpovídající literaturu, Existují například eh, otázky, zda by se to mělo eh, jaksi dělat dvojnásobně i z hlediska tedy národních úřadů. To je otázka legislativy. Tak jako eh, zpravodajka paní Aguš Ayuso Myslím si, že mm, to předávání přímých informací těm příslušným úřadům ze strany pacientů je trošku problematická záležitost. Někteří pacienti jsou velmi dobře informováni, zvláště když se jedná o vzácná onemocnění. Někdy dokonce ti pacienti toho vědí téměř více ohledně své terapie než průměrně vzdělaný lékař ale my chceme tuto záležitost otevřít pro všechny pacienty. A já mám zkušenost, že je mnoho pacientů, kteří uvádí vedlejší účinky, pak přijdou do ordinace a po diskuzi s lékařem zjistí, že to je vlastně účinek nebo projev daného nemocnění, že to není vedlejší účinek. Takže tady je souvislost. To znamená, eh, Eh, skutečně, když eh, pacient líčí některé vedlejší účinky, není to vedlejší účinek, ale je to projev nemoce. A je nutné, aby lékař to posoudil a rozhodl. Pokud je to vedlejší účinek, bude to nahlášeno, pokud nikoliv, tak je zde nebezpečí, že tak trochu zdiskreditujeme tento nástroj, a pak se bude říkat, že to není skutečně eh, vědecky podložený systém a tím bychom nic nevyhráli. Další bod, tedy poslední bod. Komise navrhla, aby v tom příbalovém letáku byla kapitola pro takzvané podstatné informace. A má to být černě tedy orámováno. Včera jsem se účastnil zasedání eh, farmaceutického svazu, byli tam zástupci komise, diskutovali jsme a tam byla určitá polemika. Říkalo se, to bude smuteční oznámení, bude to orámováno černě a tedy v Německu by se to dalo takto vnímat, protože tam je tento zvyk. Vedle mě seděl zástupce komise a ten řekl, dobře, když, vás, va, když vám vadí ta černá barva, můžeme to udělat růžově nebo modře. Ale to není ta rozhodující otázka. Rozhodující otázka je, zda je smysluplné aby v tom příbalovém letáku byla informace, kterou by mohl pacient eh, číst. Případně by se to mohlo vytisknout větším eh, písmenem. To by bylo smysluplné, podle mého názoru. Včera jsem zaslechl další rozhovor a ty povolovací úřady se domnívají, že ty příbalové letáky jsou srozumitelné a dobře čitelné. Já si myslím, že to tak není. Příbalové letáky nejsou obecně srozumitelné, je tam příliš mnoho informací, které normální pacient vůbec nepotřebuje. Z právních důvodů ten výrobce to tam všechno musí napsat, ale není to příliš nápomocné. Proto se domnívám, aby buď ve zprávě eh, Lindy McLean nebo eh, ve zprávě ohledně informování pacientů se toto patřičně ošetřilo, aby tam figurovala eh, kapitola, která by nebyla černě orámována, ale byla by tedy eh, zdůrazněna a kde by byly ty podstatné informace. Například by tam stálo, pokud budete mít vedlejší účinky, navštivte svého lékaře, který to posoudí. Zároveň se tam může Eh, uvést, že je nutné pravidelně brát daný lék, jinak ten účinek nebude zajištěn. To, co momentálně stojí v příbalovém letáku, je možná z právních důvodů eh, důležité, ale pacientovi to příliš nepomáhá. Proto bychom se měli intenzivně tímto tématem zabývat. Děkuji, Petr Líze nesrozumitelné příbalové letáky, tím všichni trpíme. Uvidíme, jak se to dá zlepšit. Vittorio Prodi. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že farmakovigilance je nesmírně důležité téma. A je vhodné, abychom mu věnovali mimořádnou pozornost. Především chci poznamenat, že každé léčivo eh, je baleno s příbalovým letákem, který by měl obsahovat i návod a informace. A bylo by vhodné, aby zde bylo zapsáno i jméno lékaře, který předepsal daný lék, což by umožnilo tomu, kdo sbírá údaje, aby se dopátral zdroje informací. Protože Abychom mohli, sbír, abychom mohli využívat údaje, musíme je sbírat a zpracovávat s jasným cílem a podle jasného a e, jednotného postupu. Také si myslím, že je velice důležité, aby údaje byly sbírány eh, s předem jasnými cíly. Je tu například problém nových léčiv. Ty potřebují ještě eh, podpořit, co možná nejdříve po mm, uvedení na trh, eh, případovými eh, studiemi, aby ještě ex post mohlo bych eh, být jejich uvedení na trh potvrzeno. I to je součástí eh, farmakovigilance prováděné po uvedení léčiva na trh. Musíme mít také na paměti určitou proměnlivost Um, spotřebitele léků. Chci se eh, teď zmínit například o problematice imunitního systému. Eh, některé potíže imunitního eh, systému mohou podporovat alergické reakce na některé léky. A farmakovigilance nad těmito aspekty je nesmírně důležitá. Musíme totiž mít na paměti, že imunitární systém, imunitní systém musí um, být brán v úvahu při možných nežádoucích účincích. A musíme uvažovat o reakci imunitního systému člověka i s ohledem na jiné druhy léčiv, které jsou také na trhu. Pokud dojde už k nějaké mm, výskytu takovéto nepříznivé reakce. Musíme tedy umět údaje sbírat a také interpretovat a správně využívat. To vše vyžaduje kontrolu, která musí prováděna mm, způsobem, který bude technicky způsobilý k takovémuto eh, využití. Děkuji, pan Rossi. Děkuji, pane předsedo. Také mám za to, že je to velice důležité a citlivé téma a musíme jej velice bedlivě analyzovat. Ehm, což vyplývá jak tedy z toho materiálu komise, tak ze slov kolegů. Ano, je velice důležité, abychom zlepšili systém farmakovigilance. Nicméně musíme e, se snažit eliminovat e, další náklady pro podniky, které působí v rámci EU. E, jinak bychom způsobili negativní dopad na tyto podniky, které by se mohly přestěhovat do třetích států. Skutečnost, že 5 eh, hospitalizací je způsoben eh, nežadoucími účinky léčiv, je eh, velice závažný fakt a musíme ji brát v úvahu. Pacienti by měli hm, nejdříve kontaktovat své lékaře aby tito lékaři následně mohli informovat dál, protože nemůžeme od běžného pacienta očekávat, že bude mít eh, takové eh, schopnosti a znalosti, jako má běžný lékař, ať už praktický či nemocniční. Některé reakce mohou být nebezpečné pro zdraví. Eh, a teď vám vysvětlím, co mám na mysli. Pokud nějaké léčivo způsobí eh, alergickou eh, reakci určitému množství pacientů, ale má, má blahodárný účinek na mnohem větší počet pacientů a už je tu určitý lék či léčiva, která mohou nahradit tento lék tak je to v pořádku. Ale pak, pokud je to lék, ten, který nemá žádnou alternativu, nebo to je lék zachraňující život, mám na mysli například léky na vzácné choroby, poté potřebujeme skutečně velice závažné a bedlivé zhodnocení um, jednotlivých eh, negativních a pozitivních účinků, abychom zjistili, zda je tedy vhodné um, pozastavit eh, produkci či uvádění na trh určitých léků abychom neriskovali kvůli nějakému alarmu, který navíc eh, bude například přeceněn, eh, nedošli k tomu, že přestaneme podávat určitý lék, který by mohl prospívat eh, velkému množství lidí. Co se týče příbalového letáčku, samozřejmě měl by poskytovat informace na malém, i na malém letáčku na malé samolepce. Víte, eh, často eh, pacienti si ponechají eh, z léku jen tu lahvičku a zahodí jak papírovou krabičku, tak příbalový leták. A proto by ty nežádoucí účinky měly být popsány i na té samolepce která eh, je přilepena na samotnou lahvičku. Takže pokud na tuto eh, lahvičku eh, budou schrnuty i nežádoucí možné účinky, bude to velice užitečné. Podle nás je třeba poskytovat pacientům informace. Často členské státy, i Itálie, nejednají patřičně rychle a patřičně aktivně e, u těch občanů, kteří e, například kvůli ně podání nějaké vakcíny měli e, silné nežádoucí účinky, nežádoucí reakce. Proto je třeba pomáhat těm občanům, kteří v důsledku užití nějakého autorizovaného, tedy povoleného léčiva, prožili nějakou silnou nežádoucí reakci. Naše politická skupina se eh, zaměřuje především na eh, to, že zapotřebí ehm, se zabývat léky přicházení z třetích zemí. Je pravda, že eh, lék bývá povolován na základě aktivní látky, té hlavní aktivní látky, ale měli bychom sledovat i produkční linii eh, dané aktivní látky, jak už říkal eh, kolega Prody, měli bychom uvažovat i o tom, jak, eh, jaké látky se uchovávají ještě nebo zůstávají v tom léku, protože by se mohlo stát, že určitý lék je vyroben s určitým obsahem léčivých látek či aktivních látek, ale v okamžiku, kdy pacient přijímá, obsahuje látky, které u něj mohou vyvolat alergie. Mohou zde být i určité léky, které jsou v balení, eh, ať už to jsou eh, eh, tabletky a nebo kapičky, Eh, které jsou mm, v daném balení, které člověk opravdu spotřebuje. Například pokud na vyléčení chřipky potřebujete jen 8 tabletek, pak je zapotřebí ehm, dělat eh, ta platička anebo eh, lahvičky jen s patřičným množstvím, které pacient skutečně spotřebuje na jednotlivou chorobu. Měli bychom mít léčiva, která poskytují skutečně záruku pacientům. A my velice záhy budeme muset hodnotit eh, texty, které se týkají testů na zvířatech. Tímto textem se má zabývat i komise. Především by se mělo zabránit opakování testu na témže zvířeti. Takže pokud my chceme eh, aktivní farmakovigilanci, tak nemůžeme povolit užívání e, léčiv, která nebyla dostatečně, teď neříkám nadbytečně, ale dostatečně odzkoušena na zvířatech. Je mi líto, pokud, e, pokud zvířata kvůli tomu trpí, ale myslím, že je lepší nechat mm, provést texty, e, pardon, testy na zvířatech, a to v plném rozsahu, než nechat umřít následně lidi. I když se eh, může u některých eh, aktivních eh, látek jednat o velice vzácné případy, může se stát, že různé populace jsou různě vnímavé k daným aktivním látkám. Například Indoevropan může mít velice lehké vedlejší efekty u e, nějakého e, léčivého přípravku s určitou aktivní látkou, zatímco e, jiné lidské populace žijící na jiném kontinentě mohou při požití stejného aktivního principu, stejné aktivní látky mít velice závažné reakce. Toto všechno bychom měli indikovat na etiketách a na příbalových letácích. Je totiž třeba, aby si lidé uvědomili, že daný lék může způsobit nežádoucí reakci u e, dané populace. E, já vím, že se jedná o velice vzácné případy, ale bohužel se toto stává a musíme tedy uvažovat o to, jakým jazykem potom poskytovat tyto informace, například anglicky. A e, omluvám se, já vím, že to je velice komplexní téma, ale musíme se snažit umožňovat eh, hladký tok informací o léčivech a také o jejich nežadoucích reakcích na evropské úrovni. Nemůžeme přemýšlet o Evropě, o 27 členských státech nebo ještě více členských státech, eh, kde by každý členský stát uplatňoval velice odlišné postupy eh, u pacientů, kteří zažili eh, nějakou nežádoucí, silnou nežádoucí reakci na léky. Děkujeme. Já jsem zapnul hodiny, nemělo to sice žádný dopad, ale doufám, že ostatní nebudou tak hovořit tak dlouho, pan Ponoboulos. Děkuji, pane předsedo. Všechny tyto otázky jsou velice důležité, souvisejí i e, s životním prostředím, ale já se chci vrátit k tomu, co e, řekl pan Rivázi. Je důležité, abychom měli holistický pohled na e, celé téma zde v parlamentu, abychom nemysleli tedy na farmaceutický průmysl, ale také na občany protože farmaceutický průmysl ve svém zisku přemýšlí jen o symptomech a ne o příčinách. Hippokrates nás před tisíci lety učil, abychom přemýšleli o příčinách, nikoli o příznacích. A ano, je dobře, abychom se ptali občanů, zda mají nějaké e, nežadoucí reakce. Už jsme slyšeli od paní e, McEwen, že e, pátou nejčastější příčinou smrti v nemocnicích jsou právě žroucí reakce na léky. To znamená, že tu opravdu je eh, takovýto velice závažný dopad eh, užívání léku. Nemluvím teď o zneužívání léčiv, ale o jejich řádném užívání. A proto musíme mít musíme poskytovat občanům informace o lécích tak, aby tyto informace byly jasné. E, farmaceutický průmysl e, je pravda, že může e, přidávat další typy informací, které možná nejsou mm, úplně přesné. Nicméně to se děje i teď. Občané se ale snaží zjistit, co se děje, proč došlo k nějaké nežadoucí reakci a zjistí jen pár, že existuje jen pár studií, které se týkají závažných eh, případů a proto jsou zmíněny na internetu. Takže se ptám, má snad někdo strach eh, z toho, že by občané měli přístup eh, k širokému množství informací? A ta, má někdo strach, že by tato databanka pak případně mohla být použita v soudním řízení, pokud by nějaký pacient žádal o odškodnění? farmakovigilance by eh, neměla způsobit oslabení eh, systému povolování léčiv před jejich uvedení na trh. Nám jde o to, abychom všichni měli eh, jasnou eh, představu, abychom se nezabývali jen, eh, jen živými zkušebními zvířaty, na kterých se zkoušejí negativní účinky léků. Jedná se o otázku zdraví a zdraví je jedno ze základních práv člověka. Neměli bychom tedy pojednávat o téma ze strany farmaceutického průmyslu. Ehm, existuje už celá řada studií a ty by měly být dány k dispozici farmaceutickým průmyslem, protože se jedná o zájem spotřebitele. Děkuji, že paní. Oui, merci, monsieur le, le président. Děkuji, pane předsedo. U této tematiky ale také u nařízení a směrnice, o kterých budeme diskutovat k květnu, a já jsem tam stínovým zpravodajem, to znamená informovanost pacientů. U těchto dvou témat se jedná o skutečně jedno z hlavních témat v 21. století v Evropě. Uvědomujeme si to, když jsme v kontaktu s Evropankami a s Evropany. Zjišťujeme, že je to očekávání, které je čím dál silnější a jejich otázky jsou čím dál naléhavější, často nemají důvěru ve své léky. A to je údaj, který se stále opakuje. Takže eh, blahopřeji Lindě McEvan k tomu expoze a ke zprávě, kterou předložila. Dá se mi, že směrnice a nařízení o farmakovigilanci by mělo umožnit nejenom zlepšit systém, ale také zlepšit informovanost veřejnosti a účast pacientů na boji proti těmto potížím, které může mít každý pacient, pokud eh, má nedostatek ujištění z hlediska léku. Dovolte mi, abych se nejdříve zmínil o problému vakcíny na H1N1. Ve Francii například ta kampaň začne 12. listopadu a tady tato kampaň bude zaměřena na ty, kteří se nechtějí vakcinovat. Tady navazuji na to, co řekla Michelle Rivazi. Není tady prakticky žádná informace ohledně údajů a přitom víme, že potřebujete 5 až 10 let před vý, eh, období tedy mezi vývonem, vývojem léku a uvedením na trh. Je obtížné postupovat rychleji. Takže je zřejmé, že takováto směrnice nebo nařízení je stejně důležité z hlediska svého provádění v případě tohoto konkrétního boje proti chřipce H1N1 a také v otázce vývinu eh, vakcíny v tak krátké době. Druhá otázka, kterou se chci zabývat, je dohled nad tím cyklem léčivých přípravků. A tady bych navázal na to, co řekla Linda McEvan před chvílí. Zásadní údaj, který bychom měli mít na mysli, je, že 5 problémů, pouze 5 souvisí s tím orgánem, který má centralizovat a uvádět změny. Třetí bod, který mi připadá důležitý a který musíme mít na zřeteli, je skutečnost, že je zde konkurence mezi farmaceutickými laboratořemi. Uvedu případ. Vysoký krevní tlak. To je onemocnění, u kterého je několik léků. Pacienti většinou po dlouhá léta berou tyto léky na vysoký krevní tlak. Říká se, že proto, abyste posoudili, že jeden lék je vyšší než ten druhý, pak je nutné, eh, aby aspoň 15 tisíc či 20 tisíc pacientů bralo tento lék. A to je podle mého názoru problém, který by měl být vyřešen. farmaceutické laboratoře a mnozí nám dnes říkají, že 10 nových léků má skutečně relevantní význam. Takže farmakovigilance by se měla podporovat, aby právě zareagovala na tyto obavy. Na závěr chci vyjádřit trochu údiv ohledně pochybností, které někteří mohou mít z hlediska informovanosti pacientů a předávání informací ze strany pacientů. Existují asociace pacientů. Já bych radši měl vztah mezi pacienty a veřejnými orgány, než to, co existovalo v posledních týdnech ve Francii, kde jsme měli takzvané týdny dialogu, který byl organizován velkými farmaceutickými laboratořemi. To byl dialog, který vlastně si vytvářel vlastní asociace v rámci této aktivity těchto farmaceutických laboratoří. Myslím si, že je vhodnější, abychom posilovali veřejné orgány, kteři, které by zajišťovaly tu správnou rovnováhu. Toto se praktikuje také v jiných zemích eh, Evropské unie, nejenom ve Francii. ale byl jsem velmi překvapen tím, že tento takzvaný týden dialogu byl organizován velkou farmaceutickou laboratoří. A o důvod více, abychom našli dodatečná pravidla v této oblasti. Děkuji. Ještě Salvatore Tatarella, poslední. Prezidente. Pane předsedo, blahopřeji zpravodajce k tak vyčerpávajícímu úvodu. Mám jen jednu potíž či námitku. Může mi prosím paní zpravodajka či komise vyjasnit vztah mezi daným systémem a centralizovanou databankou a národními systémy na druhé straně, které existují a fungují. Já bych chtěl pochopit, jaký vztah koexistence má být mezi národními systémy a centralizovaným systémem. Děkuji. Děkuji. Nyní bych vyzval komisi, aby reagovala na otázky. Prosím. Merci, eh, merci, Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní McCavan a říci, že komise v široké míře souhlasí se stanovisky, která vyjádřila, včetně kompromisu, které bych chtěla zajistit. Chtěla bych zareagovat na některé komentáře členů tohoto výboru. A začnu posledním vystoupením, protože tato otázka je velmi důležitá i pro zbytek otázek. Tento text nemění odpovědnost členských států v oblasti farmakovigilance. Nedochází k transferu kompetencí z národní úrovně na evropskou úroveň, tak jak to známe v jiných případech. My jsme si přáli, aby rozhodnutí farmakovigilance, která jsou přijímána pro léky, které jsou národně schváleny, aby toto bylo koordinováno mezi členskými státy a aby docházelo k společnému rozhodnutí ohledně stažení, nestažení, změn v oblasti léčivých přípravků. Zatím vidíme individuální rozhodnutí, v jednotlivých členských státech se léky stahují, v jiných se nestahují, Přáli jsme si, aby došlo ke koordinaci mezi členskými státy. Úlohou e, databáze v této oblasti je mít jednotnou databanku pro celou EU tak, aby byla dostupná všem veřejným úřadům. Tato databáze ovšem nemění úlohu těch kompetentních orgánů eh, v národních, tedy v členských státech v oblasti farmakovigilance. Kdo má právo zadávat informace o vedlejších účincích? Jsou to veřejné orgány a farmaceutické laboratoře. Nic jsme nezměnili na tomto pravidlu. Co se týče pacientů, pacienti mají právo informovat veřejné orgány. Pacienti nemají právo zavádět informace do databáze. Pacienti budou mít právo informovat svoje veřejné orgány o vedlejších účincích a veřejné orgány musí posoudit tuto informaci a to stejným způsobem, jako by, eh, když by dostali takovou informaci z nemocnice nebo od lékaře. Nedochází k nějaké kontaminaci databáze v oblasti těchto informací pacientů. Je to velmi důležité zvláště u léku bez předpisu. Pokud nějaký pacient nejde do ordinace, aby si vyžádal lék, tak nepůjde ani za lékařem, aby hovořil o vedlejších účincích. Je zde tedy právo těchto pacientů předat tuto informaci veřejným orgánům. A to samozřejmě se týká velké části léků, a proto je zde nutné eh, zajistit stejná pravidla jako u léků na předpisy. Když hovořím o lécích bez předpisu, tak bych se chtěla vyjádřit ke generikům. U generik je stejná povinnost, to znamená hlásit vedlejší účinky. My se domníváme, že vzhledem k tomu, že ty látky generik jsou známé, jsou na trhu již několik let, předtím, než se staly generiky. My se domníváme, že generika by neměla podléhat PSUR, tedy tému, té periodické zprávě, jako v případě nových léků nebo inovujících léků. Paní Rivazi hovořila o otázce plán řízení rizik a o zmatení, které může tady existovat z hlediska postupu povolání, povolování léků a dohledu nad léky, které jsou již na trhu. Tento návrh a chci tady být jednoznačná, nemění pravidla, podle kterých jsou léky vyhodnocovány a u kterých se poskytne povolení na uvádění na trh. Není tady nic, co by zlehčovalo podmínky které se musí naplnit v případě léků, které mají být uvedeny na trh. A v tomto smyslu se chci, chci vyhnout jakékoliv dvojznačnosti. Plána na říz, plány na řízení rizik jsou další povinností pro farmaceutický průmysl, aby mohl uh, řídit rizika, která mohou souviset s novými léky, kde ještě nevíme, jakým způsobem se Eh, tyto léky budou chovat v případě masového pobírání těchto léků. Víte, že klinické eh, pokusy se týkají omezené populace. A nyní transparentnost. To je otázka, která nám leží velmi na srdci a domníváme se, že parlament prostřednictvím různých návrhů, například eh, pediatrického návrhu, špičkových terapií, projevil svoji vůli podpořit transparentnost z hlediska informovanosti veřejnosti o bezpečnosti léčivých přípravků a obecně o povolování léků. V tomto konkrétním návrhu máme celou řadu ustanovení, která společně vytvářejí dosti důležitý, podstatný transparentní systém. Nejenom je zde právo na přístup k vigilanci. Farmakovigilance představuje celou řadu údajů, které ovšem nejsou eh, nestrukturované. Ty informace musí být vyhodnoceny příslušným výborem a informace musí být dána k dispozici pacientů. Skutečnost, že došlo k pěti úmrtím ve Švédsku po vakcinaci, aniž by se vědělo, zda tyto pacienti nebyli v terminálním stádiu, tato informace příliš neposlouží eh, veřejnosti a nepodpoří racionální přístup k lékům. Musíme vědět, zda těchto pět umrtí souvisí s vakcinací či nikoliv. Jakmile bude tato informace známa, tak musí být přístupná veřejnosti. Souvisí tato umrtí s očkováním, nebo tady byly jiné příčiny? Myslím si, že musíme podporovat zvýšenou transparentnost a zajistit ochranu osobních dat. To není otázka obchodních dat, je to otázka osobních dat. Evropský úřad na ochranu osobních dat upozornil komisi v tom smyslu, že konečná verze tohoto návrhu by měla dodržovat anonymitu a vyloučení možnosti, aby se používalo jméno v případě nahlášení eh, vedlejších účinků. A to jsou meze, které musíme za každou cenu dodržovat. Musíme vědět, že v USA mají víceméně ekvivalentní pravidla jako naše a my nemůžeme eh, snížit tato pravidla. Nemohou být nižší než v USA. Není možné, aby americký občan nebo naši občané prostřednictvím internetu se dovídali, že američané mají informace, které nemáme eh, v Evropě. Musí vědět, co se děje také jinde. Ti, kteří si nepřejí mít okamžitou informaci ve chvíli, kdy šetření teprve začíná z hlediska farmakovigilance, a pokud takové šetření bylo započato v EU, samozřejmě, že všechno toto je okamžitě dáno k dispozici, zvláště v USA. A co se týče příbalového letáku a podstatných informací, pro nás je to dodatečný nástroj na posílení informovanosti pacientů o léčivých přípravcích. Mnozí z vás řekli, že eh, ten příbalový léták není úplně nejsrozumitelnějším nástrojem. A bylo také řečeno, že je nutné, aby se vytvořilo jakési rezime, jakési schrnutí těch nejdůležitějších informací, tedy rezime, které bude schváleno úřady, které uvádějí léčivé přípravky na trh. Je nutné toto kontrolovat, ať už je to zarámováno černě nebo jinou barvou. To není důležité, jsme vstřícní jakýmkoliv návrhům. Myslím, že se mi podařilo odpovědět na ty nejdůležitější otázky. Děkuji. Děkuji komise. Linda. Přejete si říct něco? Já bych chtěla jenom poděkovat kolegům za jejich připomínky. A já je v každém případě zohledním. Jenom dva body. První se týká informovanosti pacientů a, a poskytování informací přímo pacienty. Já si myslím, že by bylo eh, dobré abychom o tomto měli dostatek informací. Není to tak, jak řekla komise, že pacient jednoduše eh, může dát informace do národní nebo mezinárodní databáze. Eh, není to tak, že by pacient šel přímo do databáze, ale podával by informace národnímu úřadu. Tak, jak to dělají eh, lékaři nebo sestry nebo lékárníci. Informují tedy um, Národní úřad uh, a ten případně vyžaduje další informace od uh, pacienta a tak dále. Uh, teprve prostřednictvím Národního úřadu jsou informace dodávány do databáze. Já se obávám, že někteří pacienti nedávají informace lékařům. Ne každý lékař na to má čas, takže já si myslím, že by bylo nutné zavést toto přímé podávání informací ze strany pacientů. Někteří lidé hovořili o jiném návrhu Frhojgena o informování pacientů. To je zcelo, zcela něco úplně jiného, nemá to nic společného s tím, co tady děláme. Neměli bychom v žádném případě podporovat eh, přímý, přímou komunikaci mezi farmaceutickými společnostmi a pacientem. Tomu se musíme vyhnout. Takže jde o to, že národní úřady a úřady na úrovni Evropy eh, mají mít informace a rozhodují o tom, jakým způsobem eh, tedy s informacemi naloží. Veřejné úřady zde hrají zcela centrální roli. Jedná se zde o veřejné zdraví v tomto tématu. To je tedy hlavní priorita. A podle mého názoru je podávání informací pacienty zcela důležité. A slyšeli jsme zde hodně připomínek k tomuto tématu, také e, připomínek k tomu, co ví veřejnost, připomínek k transparentnosti. A to, že zahrneme pacienty, neznamená, že pacienti budou mít přístup k obrovským množství informací, které nebudou schopni interpretovat. Samozřejmě je zde ohromné množství informací, eh, kterým lajci nerozumí. Pokud zaveme, zavedeme nový systém, každý eh, negativní účinek eh, bude zanesen do tohoto systému. Já ale chci, abychom měli inteligentní analýzu toho, těch údajů, které máme k dispozici. A tuto analýzu musí dělat veřejnosti. A tato analýza by podle mého názoru měla být dostupná veřejnosti. Pětr Líze hovozi, hovořil o PSUR, tedy o těchto pravidelných zprávách, a které jsou zasílány odpovědným úřadům. Já si myslím, že by bylo dobré zeptat se národních úřadů, co dělali s těmito zprávami. A Myslím si, že národní úřady se většinou těchto zpráv vůbec nezabývají, protože mají k dispozici příliš mnoho informací. Takže myslím si, že by zde měla být nějaká analýza těchto informací, které jsou o, o, o, obsažené v těchto pravidelných zprávách. A společnosti podávají eh, informace do eh, databáze a já si myslím, že eh, je nutné snažit se do této databáze zahrnout také informace vyplývající z těchto zpráv PSUR. Je nutné, aby ale úřady nebyly zaplavovány informacemi. A souhlasím s tím, co říkal Petr Líze o příbalových letácích. A zdá se, že na příbalových letácích je strašné množství informací. Někdy mají pacienti pocit, že veškeré tyto informace valí společnosti právě na pacienty, ale je nutné, aby v těch příbalových letácích byly především ty zásadní informace, jak vypadají vedlejší účinky a jak jsou pravděpodobné. To je zcela zásadní. Pokud jde o plán rizikového managementu, já si myslím, že tento plán by neměl umožňovat společnostem dostávat produkty na trh, ale naopak by se měl soustředit na ochranu veřejného zdraví. A já jsem ráda, že komise řekla, že v tomto ohledu se nic nemění, pokud je o uvádění na trh. Děkuji kolegům za jejich připomínky a těším se na další diskusi. Mnohokrát děkuji. Očekáváme, že zpráva bude připravena na schůzi v lednu. Hlasovat se bude pravděpodobně v březnu ve výboru. Takže buďte připraveni na toto důležité téma. Nyní se dostáváme k bodu 19. Otázka k ústnímu zodpovězení. Kolegyně Pilar Ajuzo je za tuto otázku odpovědná. Jedná se o moratorium na potraviny pocházející z klonovaných zvířat. Paní Ajuzo. Or we ask directly the... Nebo požádáme přímo komisi, aby odpověděla? Prosím, vemte si slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také komisi, která nám tak ochotně odpověděla. Myslela jsem, že nejdříve promluví komise, ale to nevadí. Zabývala jsem se touto zprávou ehm, v novém funkčním období, když už politické skupiny dosáhly určité dohody a dohodly se, že eh, celý tento text bude pozdržen do jmenování nového komisaře. Komise by pak tedy mohla přijmout rozhodnutí s větší legitimitou. Je třeba, aby to rozhodnutí bylo obezřetné. Ale v tomto případě se jedná o naléhavou věc, protože se jedná nové technologie v agroalimentárním průmyslu, jako například konování zvířat, a my musíme poskytnout odpověď. Jedná se o hospodářské odvětví, které vyžaduje co možná nejrychlejší odpovědi. Chtěla bych připomenout, že musíme uvažovat pouze o technických a odborných argumentech, abychom mohli dojít k rozhodnutí. A otázky, o kterých už se diskutovalo, u kterých jsme se zabývali buď tedy pohodou zvířat, anebo etikou, tak eh, tam jsme došli k spíše k určitým tezím. Nelze ani vyřešit tento problém jen prostřednictvím etiket, eh, s tím, že každý občan se může rozhodnout, zda chce jíst eh, maso z konovaného či nekonovaného zvířete. Ale my musíme zajistit, že občan má k dispozici bezpečné potraviny. Nemůžeme ukládat žádnému Eh, spotřebiteli eh, naše vlastní názory či přesvědčení. Nemůžeme klást takováto omezení. Takže to je tedy moje základní stanovisko. Jak dojde, jakmile došlo k rozhodnutí, že eh, zatím bude tento mm, text odložen, Ehm, říkala jsem si, že se jedná o velice složitou otázku, je třeba, abychom se tedy eh, informovali o možném eh, moratoriu na potraviny pocházející z klonovaných zvířat. Takže já už jsem vám řekla, co si myslím o celém tématu, a o tom, jaké problémy může sebou nést takovéto moratorium. A proto se teď chci otázat komise, zda z právního pohledu a v rámci možnosti nám může říci, jaké právní důsledky může mít dovoz eh, potravin skonovaných zvířat první, druhé či další generace a nebo jaké problémy může eh, může toto působit na úrovni VTO. Jaké jsou možnosti odborné kontroly eh, klonovaných či neklonovaných zvířat? Klonované zvíře a ne anebo přímý či nepřímý potomek eh, klonovaného zvířete eh, je rozeznatelný? Jak zjistíme, že nějaké zvíře bylo klonováno, že se jedná o jeho potomka nebo eh, o jeho prapotomka? Ve Španělsku máme klonovaného samce v jednom chovu, klonovaného býka který nebude poslán na jatka a je používán k reprodukci. A je velice žádan jeho genetický materiál, hm, protože má velice chutné maso toto zvíře. Toto zvíře žije tedy pod um, otevřeným nebem a, a um, kdo ale kontroluje uh, maso, které pochází z těchto klonů? Eh, ano, bude velice náročné nalézt původ masa, pokud to takto funguje. Máme zde náměstka generálního ředitele DG Sanko. Prosím. Paní Testory. Thank you very much, Mr. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat paní Ayuso za to, že nám položila tuto otázku, která nám umožňuje vyjasnit tuto věc. Než odpovím na otázku, bych chtěla říci, že komise už učinila kroky, které jsou nutné pro to, abychom zaručili, že e, budou pokryta jakákoliv potenciální rizika vyplývající z klonování. Chtěla bych říci proč. Jakmile e, vznikla otázka klonování v roce 2008, a požádali jsme EFSU, aby nám předložila zprávu o bezpečnosti klonovaného, eh, klonovaných zvířat, klonovaných potravin a potomků těchto zvířat. Poukázali na to, že zde neexistují žádné náznaky eh, toho, že by zde existovaly nějaké rozdíly mezi bezpečností a masa sklonovaných zvířat nebo jejich potomků a normálních zvířat. V roce 2008 EFSA potvrdila, že zde ale existuje nedostatek konkrétních údajů a že je třeba pokračovat ve výzkumu. My jsme tedy požádali EFSU, aby znovu zhodnotila výsledky a opět EFSA potvrdila, že zde neexistují žádné rozdíly mezi těmito zvířaty. Co už naše legislativa pokrývá? Máme legislativu, která poklí, pokrývá obchodování zvířaty, se zvířaty. A tato legislativa znamená, že veškeré zvířecí produkty, včetně klonovaných, musí odpovídat zdravotním podmínkám a musí být v pořádku. Zároveň zde existuje legislativa týkající se dobrého stavu zvířat která zakazuje to, že by zvířata mohla eh, být nějakým způsobem eh, týrána či trpět. Zároveň tedy tato legislativa pokrývá také potraviny ze zvířat, která byla klonována. Existuje zde požadavek autorizace před vstupem na trh. To znamená, že zde není žádná eh, právní nejistota, existuje zde právní ochrana. Takže k otázce paní Ajuzo. První otázka. Jaké by byly eh, dopady s ohledem na mezinárodní smlouvy? Pokud Evropská unie chce eh, mít legislativu týkající se klonovaných zvířat a jejich potomků, potom tato legislativa musí odpovídat požadavkům VTO. Ehm, VTO má tři dohody, které by mohly být relevantní. První je SPS. A tato legislativa se týká veškerých hygienických požadavků. Pokud chceme zavést moratorium nebo omezení a založit to na SPS, potom musíme jasně zhodnotit rizika využívání těchto produktů. A jak jsem řekla, EFSA v současné době nepoukazuje na to, že by zde takovéto riziko bylo. Takže by bylo těžké pro Evropskou unii, aby eh, svou legislativu založila na SPS. Eh, Samozřejmě můžeme zavést prozatímní opatření na základě principu prevence. A ve chvíli, kdy je zde nejistoto, je možné zavást opatření na základě argumentu prevence. Ale bylo by to těžké obhájit to v rámci VTO. E, Druhá dohoda, která by mohla být použita, je TBT, neboli technické překážky odpodu, obchodu. Podle této dohody VTO bychom mohli požadovat označování Existují zde ale pravidla. Pokud bychom vyžadovali označování, potom bychom to museli opodstatnit na základě práva spotřebitele eh, na informace. Museli bychom tady ukázat, že spotřebitel v Evropě eh, má právo vědět, eh, zda potraviny pocházejí z klonovaného zvířete či potomku zvířete. Eurobarometr v tomto roce ukazuje, že evropský spotřebitel chce tyto informace mít. Třetí dohoda, která by mohla být použita, je GATT. GATT nám umožňuje učinit opatření, která nám umožňují chránit veřejnou morálku. Na tomto místě bych chtěla říci, že ve článku 20 dohody GATT eh, se hovoří o ochraně veřejné morálky. Něco takového je ale možné používat pouze nearbitrárním způsobem a zároveň způsobem, který eh, nezavádí omezení na mezinárodní obchod. To znamená, že bychom museli zohlednit princip proporcionality. Takže na závěr k této první otázce bych chtěla říci, že vzhledem k tomu, že zde neexistují důkazy jasného rizika, by bylo omezení o uvádění na trh e, těchto produktů těžko opodstatnitelné. A takže víme, že takovýto krok by mohly jiné země spochybnit. Nyní k druhé otázce jaká, jaké by byly možnosti kontrolovat přesuny masa klonovaných zvířat nebo potomku těchto zvířat. Musíme uznat, že zde neexistují žádné možnosti rozlišování masa z klonovaných zvířat a z neklonovaných zvířat. Pokud bychom tedy zavedli zákaz museli bychom být také schopni zavést systém vysledovatelnosti původu tohoto masa. Není možné maso identifikovat a tak je nutné eh, být schopni vysledovat původ tohoto zvířete a zjistit, zda dané maso je sklonovaného zvířete či nikoli. Pokud jde o dovoz, Museli bychom zavést systém certifikátů. Nejsme tedy schopni eh, zavést systém eh, vysledovatelnosti mimo Evropskou unii, takže na všechen dovoz bychom museli eh, implementovat systém certifikátů, které by zalučily, že dané maso nepochází z klonovaného zvířete ani z jeho potomka. Takže eh, já jsem zmínila eh, některé aspekty, samozřejmě je to velice komplexní otázka, ale chci vás ujistit, že komise se tímto tématem zabývá a nové kolegium komise bude pokračovat v práci na této otázce. Určitě se to objeví, až budeme diskutovat o eh, nařízení o nových potravinách. Děkuji. Paní Testory, už nemáme teď mnoho času, takže bych eh, požádal kolegy, aby měli maximálně dvě minuty. Pan Líze. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Ajuzo, eh, za otázku a paní Testory za odpověď. Přesto eh, musím tady zmínit, že existují různá stanoviska v rámci různých frakcí. Vlastně poprvé parlament se o tom hlasoval, také naše frakce hlasovala, EEP a také zde byla rezoluce parlamentu. Jde o to, abychom politicky se dožadovali dosti rozsáhlého zákazu. Já nevím, jestli jsou s tím potíže, nechci je podceňovat, ale vysvětlení paní Tistory bylo tak trochu neúplné. Je tady stanovisko EFSA, to je v pořádku, a co se eh, týká eh, stanoviska EGE, e, to je také důležitá instituce, ta totiž byla jiného názoru, měla silné argumenty pro zákaz. A pokud to teď vnímám správně, tak eh, ochrana zvířat u VTO je také argumentem a to je důležitý bod. Zvířata, která jsou klonovaná, trpí. A pokud nechceme podporovat tento proces, tak musíme někde jak si zmírnit ten podnět eh, k vyrábění toho masa z těch klonovaných zvířat. Já jsem se tím zabýval trochu blíže a souhlasím s tím, že kontrola je obtížná. Tady se musíme velmi snažit. Ale pokud to nevidím úplně špatně, tak je tady možnost labelingu. Pokud chci označovat toto maso z těch klonovaných zvířat, je to také stejně těžce kontrolované, pokud tady neexistuje zákaz. V každém případě bychom se měli orientovat podle toho, co jsme rozhodli dvakrát v posledním období. Byla to zpráva Liotarda a Periš. Samozřejmě musíme se snažit o kompromis, ale nebylo by dobré teď vzdát stanovisko parlamentu, to by bylo předčasné, protože tady jsou některé argumenty, které ještě nebyly dostatečně proskoumány, zvláště stanovisko EGE e a potom otázka ochrany zvířat, protože to souvisí také s některými restrikcemi na úrovni VTO. Děkuji, Petr Líze. Takže se zeptáme ještě jednou paní Testory, jak je to se zohledněním ochrany zvířat v té argumentaci. Thank you very much. No, the point is that... Děkuji. Evropa se snaží hájit ve VTO blaho zvířat, jejich pohodu. Na základě toho můžeme ospravedlnit určitá opatření, že tento princip ještě není uznáván ve VTO, je to naše vyjednávací pozice. Takže pokud máme eh, přijmout opatření jen na eh, základě ochranu zájmů zvířete, jeho, um, jeho blaha, tak budeme mít velice těžký boj ve VTO. Fazabu. Paní Sabo, k tomuto tématu krátce. Ano, i já bych se chtěla vyjádřit k tomuto tématu moratoria na potraviny pocházející z klonovaných zvířat. Chtěla bych se zmínit o dvou bodech. Již jsem zde slyšela, že spotřebitelé by měli mít nárok vědět, co spotřebovávají. Spotřebitel musí být správně informován. A tato správná informace musí pocházet od výrobců. A podle mého názoru komise musí zajistit, aby dovážené produkty byly produkty, které nejsou produkty sklonovaných zvířat. Jak to můžeme zajistit? To je otázka. Pak je tady ještě další kategorie vážných e, problémů. A já se obávám e, na základě e, té předchozí historie těch zvířat, tak eh, dovoz je velmi těžce kontrolovaný. Nicméně musíme trvat na tomto tématu. Slyšeli jsme argumenty, které musí být prošetřeny až eh, do konce a musíme zajistit, že je vysledovatelné toto maso pocházející z klonovaných zvířat a že neškodí zdraví. A navíc spotřebitelé by měli mít možnost volby, měli by být dobře informováni a pak rozhodnout, co budou konzumovat. Paní Karlbach. Já bych se chtěla zeptat na opačný postup. Bylo by technicky možné, aby každý produkt, kde není možné vysledovat eh, původ, tak aby nesl označení zde se nedá původ doložit nebo dosledovat. Bylo by to možné? Pani Tistori. Thank you very much. You know, eh. Děkuji. Jak už jsem se zmínila, etiketování samozřejmě je proveditelné. Ale muselo by se zapadat na plné vystupovatelnosti zvířete přes celé ty generace, protože klon je využit eh, k plození dalšího potomstva takže každé to zvíře může mít eh, stovky potomků a další mm, generace z té stovky potomků, každý z nich může mít zase další stovku potomků, takže může být velice obtížné toto všechno vysledovat. A samozřejmě z administrativního hlediska je to velmi, velmi náročné. Samozřejmě my toto můžeme provést eh, v Evropě, protože my tu máme plnou mm, sledovatelnost zvířete, kde se narodilo, má svůj pas, kde je spousta informací. Ale u importu bychom museli uložit třetí země, aby zavedla takovýto systém sledovatelnosti. A některé třetí země tento systém nemají. Samozřejmě, že to může požádat, ale museli bychom to také ospravedlnit eh, VVTO a měli bychom s tím potíže, ale pak je těžké eh, to kontrolovat, je to velice náročné, je to náročné jak finančně, tak administrativně, ale samozřejmě je to proveditelné, ale musíme si uvědomovat určitou proporcionalitu. Máte naprosto pravdu, eh, nehovořila jsem o etice, A nám jde o GAT eh, a o ochranu um, morálky eh, a o eh, práci etické skupiny. Ale není zde definitivně řečeno, že chceme zakázat eh, takové, takovéto maso. Je zde indikováno určitý problém, ale nežádá se totální moratorium, totální zákaz. Požaduje se jen výzkum, zejména ohledně utrpení eh, klonu a jeho potomstva. Danke, Herr Liese Děkuji. Pan Líze právě dostal odpověď, sice neposlouchal, ale my mu řekneme, co zde bylo řečeno. Neptat se prosím ještě jednou, až o tom příště budeme hovořit. Děkuji, takže to byla rozprava k bodu 19. Nyní se dostáváme k bodu 20, delegace do Washingtonu. Zde máme k dispozici krátkou zprávu. Musím říci, že to byla velice zajímavá delegace, eh, zajímavá cesta. Děkuji mnohokrát sekretariátu za eh, mnoho kontaktů, které nám eh, zprostředkovali v ve sněmovně reprezentantů, v Senátu, se zástupci podniků, se zástupci nevládních organizací. Já si myslím, že jsme si udělali dobrý obrázek o situaci. Došlo k velké změně a od vlády Bushe k vládě Obamy. Je to zcela jasné, že došlo ke změně. Důležité je to, že Spojené státy se dostaly zpět do tohoto procesu a vypracovávání opatření k ochraně klimatu. Velká otázka je, co se stane do konference v Kodani, která je za několik týdnů. Pravděpodobně už se nestane mnoho, protože diskuze o reformě zdravotnictví je prioritou číslo jedna a diskuze o ochraně klimatu je prioritou číslo dva. Je tedy otevřené, jestli americká strana v Kodani předloží nějaké konkrétní závazky Otázka je, jestli Obama sám přijede do Kodaně či nikoli. Pokud eh, budou věci příliš eh, vágní a nejasné, potom pravděpodobně nepřijede. Spojené státy eh, diskutují o podobných systémech jako my, obnoven, obnovitelné zdroje, zvyšování účinnosti a cap and trade neboli obchodování s emisními povolenkami. A v Evropě eh, to byla hodně ožehavá diskuse, v Americe probíhá diskuse podobná. A protlačit zákon senátem, to je velký a velká výzva, protože je zde potřeba 60 ze 100 hlasů. Zdá se, že se zde jsou považovány, požadovány kompromisy, které jsou nepřijatelné. Jsou zde některé regiony, které skutečně hodně tlačí, jsou zde velké tlaky lobby. Velkou lobby má například uhelný průmysl, naftový průmysl, průmysl, který má naftová, naftová těžiště mimo Um, pevninu. Samozřejmě se zde také hodně hovoří o plynu a o atomové energii. Takže otázka je, jestli pro obnovitelné zdroje je zde ještě dostatek prostoru v konkurenci s těmito jinými zdroji energie. Myslím si, že v Kodani se setkáme s mnoha zástupci ze Spojených států. Existuje zde velice silné angažmá ze strany poslanců, kteří chtějí vidět pokrok. V Kodani se také pokusíme mít společné aktivity. A kromě Kodaně a je tato soudržnost mezi Evropou a Amerikou s ohledem na klimatické změny zcela zásadní můžeme být optimističtí, že v následující době dojde v USA k velkému posunu. Takže děkuji ještě jednou všem, kteří se podíleli na přípravě. A měli jsme velice náročný program od rána až do noci, a myslím si, že se to skutečně vyplatilo. Máme teď více informací a můžeme se více angažovat ve spolupráci s USA. Takže to bylo několik slov na úvod. A hlásila se paní De Bruyne. Thank you very much, Chair. Děkuji, pane předsedo. Také se chci připojit a poděkovat zejména sekretariátu výboru za program. Odehrala se řada zajímavých schůzí, briefingů a dalších přípravných schůzek. Takže si myslím, že to byla opravdu velice dobře vykonaná práce při té přípravě. Byla tam široká škála schůzek nejen v kongresu, ale tedy s kongresmeny a senátory a senátorkami, ale také s různými ministerstvy, jako pro energetiku, eh, pro eh, život... Mm, jednali jsme také s nevládními organizacemi, eh, s organizacemi pro životní prostředí a diskutovali jsme také eh, s eh, americkým partnerstvím eh, pro klimatický, hm, pro boj s klimatickými změnami a s mnoha velkými podnikateli, průmyslovými hm, představiteli, kteří hovořili o tom, co by se mělo dělat proti klimatickým změnám. A mm, jsou tu věci, které, které my si ze evropské strany uvědomuje třeba trochu méně než mm, oni, takže bylo velice užitečné, abychom mohli spolupracovat a společně takto e, ovlivňovat vznik nové legislativy. Velice zajímavé bylo, že, jako říkal pan předseda, Cítili jsme tedy ten nový vítr, čerstvý vítr. Ti, kdo byli loni ve Washingtonu v rámci delegace eh, dočasného výboru Evropského parlamentu pro klimatickou změnu, tak těmto účastníkům bylo naprosto jasné, že je zde zcela nový přístup ze strany americké administrativy oproti um, administrativě Bushově, Víme, že tvorba práva v Americe je odlišná, velice složitá a v Kodani také o tom budeme muset eh, uvažovat a mít to na paměti. Ti, kdo ze mm, Nevíme, kdo bude moci odjet z nás do Kodaně, za to bude do sekretariátu Envy, ale bylo by dobré, aby ti eh, poslanci, kteří tam byli ve Washingtonu a případně i zástupci sekretariátu, kteří byli ve Washingtonu, aby se mohli zúčastnit um, jednání v Kodani a aby uh, jejich uh, respektivní partneři ze Spojených států také se mohli zúčastnit této konference, ale my nevíme, jak, do, jak bude pokryta tato konference. Pro nás je důležité, že se mohli získat mnoho informací. Jde o to, že potřebujeme aktuální informace o tom, co se eh, děje jak na úrovni Spojených států, tak na úrovni eh, Obamovy administrativy, co se nového navrhuje. Jedna věc je jistá. Všechny eh, průmyslové země, nejen Spojené státy, musí ukázat jasnou iniciativu zaměřenou na boj proti klimatickým změnám. Mnohokrát děkuji. Už je za pět minut půl jedné. Bohužel nemáme moc času, ještě dva lidé. Thank you very much. I will speak in Greek. Děkuji, budu hovořit řecky. Já bych chtěl poděkovat sekretariátu za tu úžasnou práci, kterou vykonal. Chtěl bych pouze poukázat na to, že to bylo skutečně velice působivé konstatovat, jak se změnil postoj USA za vlády nového prezidenta Obamy. Já to opravdu oceňuji. Na závěr legislativního období bude eh, nutné buď přímo nepřímo eh, dosáhnout skutečného snížení emisí v Evropě. Ale jak bude vypadat eh, postoj USA v Kodani? Je obtížné to nyní odhadnout, zvláště pokud ten příslušný zákon nebude zavčas odsouhlasen Senátem. Měli bychom možná upozornit USA, že to bude stát náklady, pokud Kodaň se nezrealizuje, anebo bude nečinnost. Měli bychom se pokusit zapojit celý svět do této věci. Přesně. To je ten cíl. Nikdo se již nehlásí, to je dobré. Takže uvidíme, jak budeme vybaveni na Kodaň, zda budeme schopni provést společně s ostatními toto zasedání v Kodani a jistě po Kodani bude pokračovat práce. Musíme si uchovat úzké vztahy s USA. Děkuji za účast, děkuji také tlumočníkům a naše jednání je ukončeno až do 30. listopadu. Naschledanou. Um.